No, takže vás poprosím, abyste zvážili možnost to předsunout, abyste nám umožnili se toho účastnit, tak jako to bylo běžné dříve. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto připomínku. Nepochybně to probereme a budeme o tom rozhodovat, ale to až později. E, Vážené dámy, vážení pánové, nyní nás čeká první bod pořadu jednání. A to je uznání genocidy Romů za druhé světové války vyjádřené ze strany Evropské unie. Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, kolegyně, kolegové. Romové jsou dnes největší etnickou minoritou v Evropské unii. Je to menšina, která je v Evropě už po desetiletí utlačována. Za druhé světové války byly podobně jako židové pronásledování a vražděni nacisty kvůli svému původu. Byly zavražděny statisíce Romů. a jsou zde v Evropě utlačováni již po desetiletí. 27. leden to je den oslavy osvobození Osvětimi. A e, řada těch, kteří v usvětimi byli, byli Romové, ale Evropané o tom mnoho nevědí. Genocida Romů byla uznána oficiálně jen několika členskými státy Evropské unie je na čase, abychom dali veřejně najevo a vš- řekli všem občanům, že Romové jako minorita opravdu utrpěli toto trauma genocidy že jim museli projít. Evropský parlament je hlasem Evropské unie v boji za lidská práva. Dnes chceme eh, věnovat vzpomínku našim romským sestrám a bratrům. Chceme, aby byla ta romská tragédie lépe pochopena. Děkuji všem za pozornost. It will be very short discussion on this. K tomuto tématu povedeme stručnou rozpravu. Poprosím kolegy, aby neopouštěli sál. Vyslechneme si pouze radu, která, jak víte, pro maďarské předsednictví je integrace Romů jednou z priorit a potom si vyslechneme za Evropskou komisi pana místopředsedu a zástupce se stručnými prohlášeními zástupce jednotlivých poslaneckých klubů a to bude celá rozprava. Prosím, paní Jury. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové. Dovolte, abych začala citátem od paní Frederiky Kolomba. Trpěli jsme v Osvětimi. Našli jsme jméno jednoho člověka, který tam trpěl v roce 95. Věděli jsme, že můj otec byl zavlečen do Německa, ale nebyli jsme si jisti, eh, kam přesně. ale kdyby mě nezabraňovali, tak bych si vzala kousek svého otce zpátky domů. Zkrátka v té místnosti byl velký kotel, ve kterém byly Romové pálení. Chtěla jsem si z něj kousek vzít, ale můj syn mi zabránil, zadržel mě a řekl mi, nesmíš to udělat, mohla by se nakazit. Ráda bych jménem maďarského předsednictví se připojila k této skvělé iniciativě, která má za cíl vzpomnět, vzpomenout si na oběti holokaustu. Proč, proč bychom na to měli myslet? Proč bychom na ně měli vzpomínat? Proč raději nemyslet na budoucnost? Jeden americký historik George Santayana kdysi řekl, ten, kdo není schopen se věnovat myšlenkami budoucnosti, eh, je odsouzen k tomu, že se minulost bude opakovat. I podle nejstřízlivějších odchadů bylo během druhé světové eh, války zavražděno více než 220 tisíc eh, Romů. Tato národnostní skupina eh, totiž během druhé světové války velice trpěla. Šlo o maďarské, české, slovenské, francouzské, srbské, polské eh, občany. Šlo o mnoho žen, mnoho mužů, mnoho seniorů a mnoho dětí. Kdyby tyto osoby žily ještě dnes, potom by byly evropskými občany. Ti, kteří to přežili, podávají svědectví o tom, že v romských tábořištích, eh, táborech, eh, koncentračních táborech směly romské rodiny zůstávat spolu. I příslušníci SS věděli, že je nesmí rozdělit a to až do konce, do konce roku 1944. Jedné noci tam ale bylo popraveno 2000 zajatců. a Evropská unie je teď znovu eh, zrozena. Otci zakladatelé sněli o tom, že evropské národy společně se vysloví proti všemu, co vedlo k Osvětimi a Birkenau. V Evropské unii žije více než 12 milionů Romů, ale to vše je minulost. Kde je teď ta budoucnost? To byste si mohli říct. Maďarské předsednictví vychází z tomu, že musíme čerpat společně z minulosti a ze současnosti a z budoucnosti. Když Viktor Orbán zde 19. ledna v Evropském parlamentu představoval program maďarského předsednictví, hovořil o tom, že strategie pro integraci Romů je jednou z priorit maďarského předsednictví. Evropa dostane své srdce pouze tehdy, když budeme postupovat integrativně a když uskutečníme myšlenku sociální integrace. Byli bychom velice pišní na to, kdybychom na konci maďarského předsednictví měli před sebou strategii pro integraci Romů. Čas ubíhá a my jsme Evropskému parlamentu a komisi velice vděční za práci, kterou odvádí Rada a maďarské předsednictví by ráda přespěla k těmto snahám. Chceme přispět k tomu, aby Romové nebyli problémem, stejně jako ostatní národy světa, ale aby znamenali velký, velmi bohatý hospodářský a kulturní zdroj. Děkuji. Děkuji, paní ministrině. A nyní pan místo předseda Ševčovič z Evropskou komisi, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Před několika dny jsme si v Evropském parlamentu společně připomněli eh, holokaust spolu s přeživšími a jménem Evropské komise si chci říci, že si velmi cením toho, pane předsedo, že si dnes připomínáme také oběti romské genocidy. Po Eh, návštěvy osvětěmi Jadvašem a, a eh, Washingtonského památníku jsem eh, si, si výrazně připomínám tedy, jak, o jakou realitu šlo. Každý, kdo navštíví ten pavilon, odchází otřesen a nemůže věřit, že takový, takové události byly ještě možné v Evropě před pouhými 60-70 lety. A proto je třeba, abychom o tom hovořili. Musíme své děti učit těmto smutným dějinám, protože, jak víme, dějiny mají tendenci se opakovat. Proto se musíme postarat o to, že tato tragédie nebude nikdy zapomenuta. Společně musíme bojovat proti strašáku minulosti. Ženy nám udělili tvrdou lekci o tom, co svede nenávist a netolerance. Proto je Evropská unie založena na základních eh, svobodách a hodnotách. Jde také o ochranu menšin, svobodu pohybu a zákaz diskriminace. A toto vše se plně vztahuje také na Romy. Je nepřijatelné, že v 21. století Romové stále čelí diskriminaci eh, z důvodu etnického původu. Příliš mnoho Romů se stále stává obětí rasismu, diskriminace a sociálního vyloučení. Příliš mnoho romských dětí se stále ocitá na ulicích místo, aby chodili do školy. Příliš mnoho Romů stále nemá rovné příležitosti na trhu práce a příliš mnoho romských žen se stále stává obětí násilí a vykořišťování. Začlenění Romů představuje prioritu pro Evropskou unii a žádá si to eh, nasazení, společné nasazení členských států, eh, místních krajských orgánů Eh, nevládních organizací a institucí Evropské unie. My jsme plně odhodláni řešit zejména sociálně hospodářskou integraci Romů. Nepřetržitě na tom pracujeme, jde o náš dlouhodobý závazek. Přesto je třeba si uvědomit, že zodpovědnost za začlenění Romů nesou převážně členské státy. Proto jsme jim navrhli konkrétní seznam kroků, které možné podniknout tak, aby se zefektivnila politika začlenování Romů. Jde o naše sdělení z loňského roku. Je to první koncepční dokument věnovaný konkrétně Romům. Nicméně naše hodnocení ukazuje, že členské státy musí dále výrazně zapracovat na zlepšení efektivnosti, efektivnosti svých politik začlenění Romů. Proto komise v úzké spolupráci s maďarským předsednictvím v Dubnu přijme evropský rámec pro národní strategie pro začlenění Romů Eh, kde budou obsaženy návrhy právě pro řešení vyčlenění této, této skupiny obyvatelstva. Dovolte, abych znovu zdůraznil, jaký význam má pro Evropskou komisi ochran základních práv Evropy a zaručení harmonického začlenění všech do společnosti. Je třeba, abychom zajistili, že dějiny se skutečně v tomto směru nebudou nikdy opakovat. Děkuji. Děkuji, pane předseda Evropské komise. A nyní za EPP paní Livia Jároka. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové, jménem EPP bych ráda řekla, že mám velikou radost a že jsem vděčná za to, že Evropský parlament dnes vůbec poprvé vzpomíná na oběti romského holokaustu. Naše úloha spočívá právě v tom vzpomenout si na to a poučit se z minulosti. Musíme věnovat vzpomínky eh, obětem a poučit se z minulosti. A společně to zabudovat do své historické paměti. Také potřebujeme podporovat výzkumné a vědecké instituce, které pracují na tom, aby odkrývali eh, genocidu romskou a zveřejňovali ji. Navrhuji, aby ve všech členských státech Evropské unie byla eh, zařazena tato historie do národních učen, učebních plánů eh, historie Romů a většinové společnosti. Je potřeba eh, tu souvislost ještě více propojit a posílit. Je potřeba také říci, že eh, Romové jsou občany Evropské unie, <coughs> jsou svobodnými občany Evropské unie. Nesmíme se spokojit s málem. Máme společnou sedmisetletou společno, historii a často jsme prokázali, že jsme věrní naší vlasti Evropě. Z temných kapitol naší historie je potřeba čerpat sílu a naději pro budoucnost. A musíme udělat vše proto, abychom v budoucnu tvořili jednotnou a důstojnou společnost. Naše historie je společná a naše budoucnost bude rovněž společná. Jsem si jistá tím, že našich cílů můžeme dosáhnout pouze společně. Musí na tom pracovat několik generací společně. Musíme pracovat na tom, abychom všichni pracovali na naší lepší budoucnosti v rámci vlastní společnosti. Často jsme prokázali, že když jde o osudové otázky, umíme jednat společně. A otázka Romů v Evropě je takovou osudovou otázkou. Teď jsme na, na řadě a je na nás, abychom udělali první krok právě dnes. A druhý krok, abychom udělali za dva týdny na plenárním zasedání, až půjde pro evropskou strategii v romských otázkách. Doufám, že ji opravdu uskutečníme. Děkuji koleżance za vystoupení v jménu grupy. Děkuji. A za socialisty a demokraty nyní pan Hanes Svoboda. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za vaše stanovisko a děkuji také místo předsedovi komise a radě. Děkuji všem, kteří přispěli k tomu, že se toto zasedání uskutečnilo a paní Kinge Gönz. Jak se řekl, pane předsedo, eh, genocída Romů se odsunula tak nějak do pozadí, protože více hovoříme o genocidě eh, Židů. ale národně socialistickým činům padly za oběť i ostatní. A zde chci zmínit homosexuály, pane předsedo, protože vy jste to učinil i v jiné souvislosti. Souhlasím s, pře- s místopředsedkyní rady v tom, že nejlepší vzpomínka bude, když budeme současně myslet i na budoucnost a v tom souhlasím i s mou předřečnicí. Současná situace je taková, že nemůžeme být spokojeni se situací Romů na našem kontinentě. Dochází neustále k diskriminaci, neustále panují předsudky a Často hovoříme o tom, že změníme název a budeme hovořit o cigánech a ne o Romech. Já to nechci kritizovat, ale chci hovořit o boji proti předsudkům a o tom, že se přizpůsobujeme té diskriminaci tím, že změníme ten název. Evropský parlament se otázkami Romů zabývá již dlouho, ale je potřeba konstatovat, že stále ještě s Romy máme velké problémy, respektive, že oni mají velké problémy, že se neustále nacházejí v bludném kruhu znevýhodnění a diskriminace. Mnoho romských dětí stále ještě eh, chodí do zvláštních škol a tam jsou vyučovány. A proto jsem velice vděčný za to, že se eh, maďarské předsednictví věnuje této otázce a že i přitom, že máme řadu dalších témat na, řeč, na řešení, doufám, že dosáhneme velkého úspěchu i v tomto tématu. Günter Grass, německý spisovatel, založil nadaci pro Romu a on říkal, že Romové jsou neustále rozstýleni po Evropě, ale přesto jsou Evropany. A měli bychom na to myslet pokud se Evropa nemá změnit v administrativní kolos. Alespoň tahle ta jedna věc, a tedy přeshraniční mobilita, ta je Romy eh, splněna. Měli by mít možnost se vykázat evropským pasem, protože by jim mělo zůstat právo usadit se v Portugalsku anebo v Rumunsku. Je potřeba vytvořit takové podmínky, aby Romové byli doma tam, kde eh, doma opravdu jsou a kde se tam cítí, aby mohli eh, cestovat svobodně bez toho, aby byli ze zemí vykazováni. Pokud se nám to podaří, tak pro ně uděláme mnohé a tak eh, napravíme to, co nacisté způsobili holokaustem Romů a jejich vraždami během druhé světové války. Děkuji. Děkuji Děkujeme. A nyní paní Renate za ALDE. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, holokaust je v rumunštině označován také peklo na zemi. To je něco, čím si prošli Eh, mnozí Romové během druhé světové války. Statisíce z nich přišli o život jenom proto, že patřili k romské menšině. Nevíme přesně, kolik jich o život přišlo, ale Washingtonské muzeum holokaustu je toho názoru, že jich bylo čtvrt milionu. Další zdroje hovoří až o milionu Romů, kteří měli být eh, během druhé světové války zabiti. Tato nejistota je také výsledkem eh, neviditelnosti obětí romského holokaustu. A je to jeden z dalších dokladů, že po staletí byli těto lidé diskriminováni nebo úplně ignorováni. A z toho důvodu je dnešní prohlášení předsedy Evropského parlamentu historickým okamžikem. A neměli bychom se omezovat pouze na tato prohlášení, měli bychom je doprovázet konkrétními opatřeními, a to jak v Evropské unii, tak v jednotlivých členských státech. Takové uznání romské genocidy by mělo proběhnout v každém členském státě Evropské unie. A měli bychom podpořit, aby se eh, eh, učilo o, ve školách o, o romském holokaustu. Po staletí, kdy Romové byli v mnoha zemích eh, prakticky otroky, dokud evropská společnost si neuvědomila, že má historický dluh vůči této menšině. Musíme bojovat proti rasismu, jinak se nám nepodaří ani úspěšně provést naše strategie pro konec za vyčlenování Romů. Děkuji vám, paní Weber. A teď paní Katrin Gress za zelené jsem eh, eh, hluboce dojata. Chtěla bych vám osobně poděkovat, eh, pane předsedo, za vaše prohlášení. Uznání romské genocidy je historickým okamžikem pro miliony Evropanů, ať už jsou to Jenišové, Romové, Sintiové, Manušové a další skupiny. A statisíce jejich rodičů byly zavražděny během druhé světové války. Eh, velmi často byly označovány za asociální. Musíme si uvědomit, že to jsou občané Evropské unie. Měli bychom si připomenout, že Romové byli první občané, kteří eh, se volně pohybovali po celé Evropě přes hranice, ještě předtím, než jsme vytvořili společný prostor. Dnes se představují eh, desetimilionovou menšinu a já si myslím, že bychom jim měli vrátit důvěru v to, že jsou evropskými občany, aby věřili v evropské instituce. Jsou eh, ještě pořád obětmi eh, diskriminace a jsou také oběťmi zapomnění a mlčení. Uznání genocidy cikánů je historickou vzpomínkou, ale především je to eh, příslibem eh, pro, budoucno, pro budoucnost. Evropský parlament, národní parlamenty, eh, jak na východě, tak na západě Evropy, včetně Bundestagu, si připomínají tuto genocidu. Je to první etapa, kdy se snažíme Eh, zlepšit osud eh, cigánů. Měli bychom z nich udělat eh, opravdové občany Evropské unie. Děkuji paní za vystoupení. Děkuji vám za vaše vystoupení. A nyní pan Marek Migalsky za Evropské konzervativce a reformisty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Skutečnost, že Romové se staly oběti genocidy za druhé světové války, je stejně zjevná, jakože oběťmi, oběťmi genocidy byly židé. Každý, kdo to popírá, by měl být ostrakizován zrovna tak, jako každý popíratel holokaustu. Kolega správně, či kolegyně správně uvádí, že Romové jsou třetí největší skupinou etnických obětí. To druhou největší byly Poláci a Měli bychom si připomenout památku všech, kdo se stali oběťmi holokaustu za druhé světové války. To, k čemu došlo v Osvětimi a v, v koncentračních táborech, Kateňské mrtvé a všechny další strašlivé zločiny, ke kterým došlo v těch pěti, šesti letech, si musíme připomínat, tak, aby se to nikdy, nikdy neopakovalo. Naše sněmovna má morální a politickou odpovědnost postarat se o to, abychom se tyto události připomínali a toho je součástí dnešní rozprava. Děkuji. Děkuji. Děkuji za tato slova. A nyní Cornelie Ernst za GUE. Dámy a pánové, je, je to opravdu důležitý okamžik, kdy dnes v parlamentu poprvé vzpomínáme na holokaust Romů. Ráda bych začala dopisem, který napsal v roce 43 14-letý chlapec Robert Reinhardt přes, před deportací ze svého dětského domova než odjel do Osvětimi. Napsal, našel jsem znovu své rodiče, nacházíme se v transportu do koncentračního tábora. Vnitřně jsem dospěl tak, že dokáži snést smrt. Ještě jednou děkuji za všechno, co jste mi prokázali a všechny zdravím a těším se na setkání v nebi. Váš Robert. Eh, dámy a pánové, tento chlapec se stejně jako 500 tisíc Romů nevrátil. A ačkoliv Romové s Židy patřili k prvním obětem masového zabíjení, dnes, 65 let poté, zůstala ta opravdová pravda plně nevyslovena. A většinová společnost často celou pravdu nezná. Musíme vyslovit opravdovou pravdu o této kapitole historii. Romové musí být uznáváni jako menšina, jako skupina obyvatel, aby se historie neopakovala musíme bojovat proti předsudkům a rasistickým útokům a e, násilným činům proti e, těmto osobám, ke kterým došlo například v loni a předloni v Maďarsku. Musíme občanskou kuráží bojovat proti e, těmto jevům. Svoboda a rovnost není privilegium, ale má patřit všem. Děkuji. Děkuji. Paní Savela za FD. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se připojila ke kolegům, kteří již vystoupili. Romové přispěli k vytvoření Evropy a evropské kultury. A také bych ráda uvedla, pane předsedo, že veškeré programy zaměřené na Romy v Evropské unii, které vzcházejí z Evropské komise, mají ve svém jádru jednu věc, a totiž často se zaměřují na sociální vyloučení. Já bych navrhovala racionální přístup Eh, ono to vypadá hezky, ale jak to nakonec vypadá eh, v praxi? Já bych navrhovala, aby komise přijala iniciativu, která bude zaměřena výlučně na Romy. Eh, ne všichni trpí vyloučením, ale potřebovali bychom takovýto konkrétně na Romy zacílený program. To by nám umožnilo působit efektivněji než na úrovni jednotlivých členských států a Romům by to pomohlo. Děkuji. Tím jsme ukončili rozpravu k tomuto bodu. Děkuji úřadující předsedkyně rady, panu místopředsedovi Evropské komise a vám všem za vaše vystoupení v této nesmírně důležité rozpravě pro nás všechny v Evropském parlamentu. Děkuji a tím tuto rozpravu uzavírám. Kolejným punktem Dalším bodem na pořadu dne je příprava, respektive prohlášení Rady a komise v souvislosti s přípravou zasedání Evropské rady 4. února 2011.